dámy a pánové díky tomuto hlasování přikročíme k dalšímu bodu jednání a to je bod indie poprava mohammada afzala guruua a její dopady. k tomuto bodu prvním řečníkem bude pan czarnecki na dvě a půl minuty. Děkuji pane předsedající, paní i panově. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, dámy a pánové. Již jsme v tomto parlamentu před pěti měsíci, v prosinci, měli rozpravu, která se jednala či točila zejména o situaci v Indii což je největší demokracie světa a my jsme na ní ukazovali tehdy kritickým prstem a já mám pocit, že tady pracujeme s dvojími standardy. A totiž, že často tady neobžalováváme ty země, které systematicky porušují lidská zpráva, které pracují s brutálním státním aparátem proti svým občanům. Pro obslance je v podstatě vždy pohodlnější se uh, Eh, kriticky obrátit směrem k zemím, které jsou vlastně, když je srovnáme s jejich sousedními zeměmi, značně demokratické. V kontextu Indie si myslím, můžeme hovořit přesně o takovémto případě. Tak jde o to, že tady obžalovávám zemi, která jisto jistě je mnohem demokratičtější než celá řada dalších zemí, o kterých zde vůbec nehovoříme. Hovoříme tady o rozsudku, který se zakládá na brutálním teroristickém útoku. To je třeba připomenout. Je připomenout, proč tento rozsudek, třeba připomenout, proč tento rozsudek padl. A je nesmírně důležité v kontextu tohoto usnesení to, že je těžko předvídatelné, jaké důsledky bude mít eh, takovýto rozsudek, ale je jasně předvídatelné, jaké důsledky bude mít naše usnesení. Půjdou zejména o důsledky ve vztazích mezi Evropskou unii a jejím strategickým partnerem, tedy Indií. A tento strategický partner již po druhé je během jednoho půl roku cílem útoku ze, ze naší strany náš demokraticky zvolený parlament, který je příkladem pro mnohé země a jejich společnosti, zde otevřeně útočí na největší demokracii světa. To je paradoxní. Indie má celou řadu charakteristik, zejména rozmanitost, toleranci a demokracii. Pokud by tedy Indie v tomto případě se snažila hledat spojence jinde než na západě a v Evropské unii, tak eh, jistě by to nebyl ideální případ. My tady hovoříme o tomto rozsudku a například minulý týden v Pákistánu byl zastřelen opoziční politik. V Pákistánu se neustále používá mučení. O tom bychom měli hovořit. Děkuji vám, pane Černický, jako další paní Deli na minutu a půl. Prezident, Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Poprava Mamada Asela Gorho eh, v únoru minulého roku je znakem alarmující a regresivní tendence eh, týkající se aplikování trestu smrti v Indii. Je to druhá poprava, ke které došlo během tří měsíců po eh, přerušení vykonávání poprav během osmi let. Celkově 140 eh, zemí na celé planetě již opustilo praktikování trestu smrti. V roce 2011 pouze 21 zemí aplikovalo trest smrti. To znamená, že 80 států eh, k popravám již nesahá. Eh, v roce 2009 byl pan a vzal guru eh, popraven speciální jednotkou eh, Eh, on si nemohl vybrat svého advokáta, nebyl vůbec nikým zastupován, eh, čili neměl vůbec adekvátní zastoupení. Eh, je třeba, aby se poskytly také informace veškeré týkající se chystané popravy, ovšem k tomu nedošlo. Pokonala se v naprosté tajnosti a to je zejména alarmující. Je třeba, abychom zdůraznili, že se eh, rezolutně stavíme proti trestu smrti a podle, eh, proti popravám, ať už jsou viny odsouzených jakékoliv eh, je třeba, abychom nutili, přinutili italskou vládu, aby došla k moratorium a k opuštění vykonávání trestu smrti. Děkuji vám. Jako další paní Korhola na jednu minutu. Olen erittäin iloinen, että Děkuji vám, pane předsedo. Jsem velmi ráda, že eh, mě mý kolegové podpořili v tom, že musíme upozorňovat na trest smrti v Indii, že se nám tento bod podařilo dostat na agendu Evropského parlamentu. Eh, v tomto usnesení, jak doufám, eh, bude parlament pokračovat v podpoře odsuzování trestu smrti. Mohamed Avzal Guru byl odsouzen za logistickou pomoc při útoku na parlament v roce 2002. Popraven byl v roce 2011. Eh, nicméně soudní proces neproběhl v souladu s mezinárodními regulemi a je dokonce i možné, že pan Guru byl nevinen. Je to však jenom jeden případ v dlouhé řadě případů v Indii, kdy se Indie rozhodla ukončit osmileté moratorium v Guruově případě. Kromě toho byl pan Guru popraven v tajnosti a nebyla o tom informována jeho rodina. Ráda bych řekla, že jsem velmi spokojená s tím, že toto je snad poprvé po dlouhé době, eh, kdy se tento proces zmiňuje v textu usnesení. Děkuji. Děkuji, paní předsedající. 9. lutega Děkuji paní Geringen Odenberg. Vězení Tihar vykonán rok smrti na... Děkuji. 9. února došlo v indické věznici k tomu, že byl vykonán rozsudek nad panem Mohamedem Afsalem Guru. Během jeho činu zemřelo devět osob, ten rozsudek byl utajován, členové jeho rodiny nebyli informováni o popravě. Podle organizace Amnesty International bylo v minulém roce vykonáno 679 rozsudků smrti v celé jeho východní Asii. V roce 2004 se Indie zavázala zavést moratorium na trest smrti. V roce 2008 Válné schromáždění OSN rovněž přijalo odpovídající opatření. Proto musíme Indii odsoudit a musíme požadovat, aby přijala moratorium na trest smrti, tak, aby trest smrti v této zemi již neplatil. Trest smrti je barbarský, není humanitární a neměl by být v našem století uplatňován. Děkuji, pan Benian, na dvě minuty. Děkuji. Eh, ze všeho nejdříve bych rád vyjádřil upřímnou soustrast rodině Mohameda a vzala Gurua. Je zcela nepřijatelné, že jeho rodina nebyla informována o tom, že se blíží jeho poprava. Eh, ta poprava pak byla provedena a jeho tělo pak eh, zůstalo ve vězení. Trvalo dosti dlouho, než její rodina získala zpět. Eh, liberální demokraté jsou vždy velmi výrazně proti trestu smrti, ať už je kdekoliv na světě za jakýchkoliv podmínek. A Evropská unie je stejného názoru. Ale i tak eh, dvě země v jeho asijském regionu buď nemají moratorium na trest smrti, a nebo ho mají jak kdy, aby se tak řeklo. E, není to případ pouze Indie. V Indii je toto druhý případ. Podobné je to i v Pakistánu. I tam se to moratorium porušilo konkrétně v loňském roce. Indie je největší demokracií světa, jak už zde bylo řečeno, měla by být lídrem, neměla by zaostávat za zbytkem světa. Eh, dále Indie si musí uvědomit, eh, že jakákoliv tato aktivita může podkopat mírový proces v Kašmíru, což je nepřijatelné. Už teď vidíme určité důsledky této popravy a kromě toho eh, mnoho lidí čekající na rozsudek smrti jsou separatisté, případně zastánci sikské Eh, sikské, eh, sikského světonázoru. A tento případ by mohl být určitým precedentem. Mohlo by se také jednat o případ politicky využitelný před příštími indickými volbami v tom politickém e, slova smyslu. Mnozí lidé e, mohou tak být popraveni z politických důvodů v politickém kontextu. Proto chci baronku Eštnovou vyzvat k tomu, aby používala jak diplomatický, tak ale velice důrazný jazyk, tak aby vyslala Indy signál, že my jako Evropská unie jsme proti trestu smrti. Děkuji. Děkuji vám. Jako další paní Veržiat, minuta a půl. Merci. Děkuji vám, pane předsedo. V roce 2011 při angažování se v OSN eh, docházelo k velkému angažování si 21. listopadu 2011. Byla Indie jednou z mála zemích proti moratorium týkající se trestu smrti více než tisíc osob. Eh, v současné době se tísní v kopkách, kde čekají na výkon trestu smrti. Nevládní organizaci odhadují eh, na 130 poprav každý rok speciální pracovníci OSN, kteří v Indii navštívili, vyjádřili své obavy týkající se rostoucího eh, rostoucího nerespektování článku 6 příslušných eh, předpisů. Eh, bohužel tady máme smutné příklady. Není zatčení a zadržování nemají právo na eh, spravedlivý proces ani na zastoupení. Rodina Mohamada Alfsaza Gurua nebyla ani informována o chystané popravě. Eh, tato poprava způsobila, že došlo k významné manifestaci v Kašmíru, ale byla násilně potlačena. A to všechno je země, která by měla být největší demokracií světa. Trest smrti je neospravedlnitelný, je to barbarský čin v 21. století. Je třeba, aby došlo k opuštění trestu smrti tak, jak to bylo během 8 let od roku 2004 do roku 2012. Děkuji, pan Posud, na jednu minutu. Herr Posud. Pan Posud. Pane předsedo, Indie nám tady vadí ve tří podobě. Za prvé, zásadně odmítáme plně trest smrti i u dobrého partnera, jako je USA nebo Indie. Za druhé, stále jasně říkáme, tento způsob, jak byl vykonán rozsudek smrti, není hoden demokracie. Je to něco, co odpovídá naprosto diktatuře. A třetí věc, a to je to nejdůležitější, apelujeme na Indii a na Pákistán, aby konečně uh, vyřešili kašmírskou otázku a to odvážně a ve smírčím duchu. To je závažný konflikt mezi dvěma atomovými mocnosti a tím ohrožují bezprostředně bezpečnost a mír ve světě a tím také v Evropě. A proto my jako Evropané se musíme mnohem intenzivněji zasazovat o přiměřené řešení kašmírského problému a tak přispět k míru v tomto obtížném strategickém regionu. Děkuji. Další řeční je paní Seněšin na jednu minutu. Děkuji, pane převodničanci. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Mohamed Afzal Guru byl obviněn s spolupráci na útok parlamentu v Lidii v roce 2001. Pak byl odsouzen v rozsudku smrti a to během, eh, podle zákona, který byl přijat tři měsíce po útoku. Deset let strávil ve zvěznění, jeho žádost o milost byla odmínuta a potom byl potají popraven. Jeho rodina byla informována až o dva dny později. V indických vězeních čekají na vykonání rozsudku smrti stovky dalších vězňů. Eh, politika Evropské unie, která se týká lidských práv, se soustředuje na odstraňování trestu smrti a proto musíme vyzvat Indii, aby zavedla moratorium na tento trest a musíme vyzvat Indii, aby zachovávala mezinárodní práva v rámci právního, trestně právních procesů. Děkuji a nyní paní Ojoland. Děkuji, pane předsedo. Naše vztahy s Indií se za poslední léta intenzifikují tím, že Indie hledá svou roli jakožto seriózní globální partner. Ovšem zároveň musíme uznat, že lidskoprávní situace v Indii se sice zlepšuje, ale stále má určité dosti vážné nedostatky. Postupně, jak demokratické principy do této společnosti vstupují, musí Indie velmi tvrdě pracovat na tom, aby byla pozitivním příkladem ve velmi nestálém a, fragi- a, a e, křehkém regionu. Je proto politování hodné, že Indie ukončila své neoficiální moratorium, osmileté moratorium na trest smrti. Je to velký krok směrem zpět na dráze za lidskými hodnotami, které eh, podle našeho názoru jsou bez omezení a jsou univerzální v demokratické společnosti. Kromě toho bych eh, ráda zmínila své velké obavy o nestranost justičního systému a o jeho spravedlnost. Doufám, že indická vláda se zasadí ze všech sil o to, aby demonstrovala, že justiční sektor nezávislý a spravedlivý je. Dále bych eh, na Indii ráda apelovala urgentně, aby do budoucna žádné další popravy neschvalovala. Děkuji. Jako další pan eh, Lochbíler, minuta a půl. Paní Lochbíler, minuta a půl. Děkuji, pane předsedo. V předloženém usnesení vyžadujeme, aby se trest smrti změnil na uh, zatčení a zadržování. V roce 2011 už jsme k tomu schválili usnesení. Pan profesor Syn je politický disident, který odešel do Německa, aby zde zažádal o politický azyl, poté co jeho otec byl unesen policií a jeho rodinní příslušníci byli mučeni poté co požádal o azyl v Německu na základě toho, že bylo řečeno, že se nemusí ničeho bát, byl odsunut v Indii. Když se vrátil do Indie, byl začen od té doby sedí ve vězení. Deset let na samotce denně 22 hodin v 9x7 velké kopce. Eh, zdravotní stav pana profesora se e, velmi zhoršil. E, později úřady řekly, že neměl být odsunut, že jeho život je v nebezpečí. Apeluji na indickou vládu, aby pana profesora Zinga, stejně jako i na další odsouzené k smrti, e, aby je nepopravili a proměnili jejich tresty na trest eh, odnětí svobody. Myslím si, eh, že by to bylo dobré pro nejenom pro Indii, ale i pro všechny státy, které ještě pro, eh, praktikují trest smrti, aby přešli k tomuto trestu odnětí svobody. Děkuji jako další pan Lošovič na jednu minutu. Mohamed Afsal Guru zůstal skazany před... Děkuji. Mohamed Afsal Guru byl odsouzen za teroristický útok. Při tomto atentátu zemřelo devět osob. Od doby tohoto atentátu na světě došlo k další řadě atentátů na celém světě nedávno v Dolndíně. Událost, která se odhrála tam, ukazuje, že teror se šíří dál a dál. A proto si myslím, že jeho rozsudek v Indii byl přiměřený jeho činu. Indie ukazuje, že je spojencem v boji proti terorismu. Existují i země, které nejenom, že nebojují proti terorismu, ale dokonce ho podporují a my musíme bojovat s terorismem. Děkuji. Děkuji, pane Vlosoviči. Je zde modrá karta od pana poslta. Přijímáte? Ano, prosím, pane poslte, máte slovo. Jako- pane kolego, mám otázku, kterou vám chci položit. Já jsem také proti terorismu, ale stejně jsem i proti rozsudku smrti. Víte, že možná největší Evropan 20. a 21. století polský papež Jan Pavel II. byl zásadně vůči jakékoliv formě trestu smrti. Děkuji, pan Rosovič. Můžete zareagovat? Ano, pane kolego, to vím. Ale musím říci, že většina Poláků reaguje velice konkrétně a odhodlaně. A to tam, kde se lidé nechovají lidsky. Tam musíme rovněž jasně říci, že nebudeme akceptovat bestiální chování. Ještě jednou modrá karta od paní Sinišin. Přijímáte tuto modrou kartu? Ano. Prosím, paní Senišin. Mikrofon, prosím. Děkuji, pan, pane předsedo. Pane poslanče, eh, domníváte se, že trest smrti by se měl uplatňovat selektivně, tedy v případě teroristů, ale u osob, které provedly jiné bestiální činy, ale nejsou teroristy, tak ne? Nebo si myslíte, že trest smrti sám o sobě, jak by se měl uplatňovat? A znamená to, že chcete ospravedlnit i vraždy, teror a mučení, ke kterým například docházelo na teroristech či domělých teroristech? Odpověď. Eh, myslím si, že trest smrti by se měl uplatňovat tam, kde osoby, které se dopustily takovýchto činů, nemají žádné vyšší city, které jsou projeven člověka. Co se týče usmrcení ne vinných, kteří se ničeho nedopustili. Tam jsem zcela proti, ať jsou to již nenarozené děti či jiní lidé, kteří to nedaslouší. Děkuji jako další pan Kles na minutu a půl. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, připadá mi, že my jako Evropský parlament eh, musíme postupovat opatrně, pakliže hovoříme o implementaci trestu smrti v třetích státech a o to víc se to týká země, jako je Indie, která čelí velkému problému stran islámského terorismu. Souhlasím s doporučením, že Indie musí trest smrti používat s mírou a opatrně, ale zároveň jsem přesvědčen, že musíme za každou cenu my se vyhnout tomu, že eh, bychom teroristy zobrazovali jako jakési oběti, spíše než jako ty, kteří konají teroristické činy. V tomto případě se jedná o útok, který způsobil smrt 12 lidí. To je zásadní součást eh, toho celého procesu a myslím si, že by si zasloužila být zmíněna ehm, v eh, tomto, eh, v tomto usnesení. Pan Guru konec konců sám byl pro trest smrti, akorát, že ho aplikoval na zcela nevinné lidi, kteří s ním neměli co dočinění. Děkuji vám. Jako další paní Makovej máte jednu minutu. Děkuji vám. Odsuzuji tajnou popravu. Odsuzuji tajnou popravu ehm, pana Guru a poté, co sedm let trvalo, eh, než k ní indické úřady eh, dospěly a odsuzuji to, že tělo bylo eh, pohřbeno bez jakékoliv informovanosti rodiny. Jeho odsouzení vůbec bylo protiprávní, bylo založeno na eh, právu boje proti terorismu, které však si nedrží na mezinárodním poli dostatečně silnou roli. A kromě toho jsme eh, v době, kdy bojujeme proti trestu smrti 154 států světa trest smrti eh, de facto nebo úplně zrušila. Myslím si, že i v tomto případě je potřeba na tomto trvat. Indie už nesmí nikoho dalšího popravit a musí znovu zavést moratorium na trest smrti, které musí být zapsáno napevno i v indické legislativě. Děkuji vám. Děkuji, pan Palečkistu není. Jako další pan Obermeier máte jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Ano, já si myslím, že je poněkud zvláštní, že zde dnes hovoříme o porušování lidských práv v Indii, smíme o nich diskutovat, ale o porušování lidských práv ze strany USA ne. To je tedy velice zvláštní. Co se týče popravy, já bych chtěla předeslat, já samozřejmě eh, jsem zcela proti takovým událostem a soucítím s obětmi, ale poprava pana Guruho jakožto radikálního muslima pravděpodobně, a to se bojím, bude vlastně něco, co rozpoutá další neklid v tom krizovém regionu v Kašmíru. A Kašmír je jakousi náboženskou časovou bombou. Je to oblast, kam se stahují teroristé. Já bych Indii nechtěl nic doporučovat, nechci tady nikoho odsuzovat, ale já si myslím, že bychom si měli zvážit za popravy, které jasně rozněcují jak si nelibost lidu, zda toto je skutečně vhodný způsob a měli bychom si zvážit, zda trest smrti může vyřešit konflikty mezi skupinami obyvatel. Co se týče Kašmíru, tam potřebujeme mít ochotu, ochotu řešit problémy. A ne to, abychom tady ukazovali šavle a svaly. Děkuji. Děkuji jako další pan Preda. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Nejprve bych chtěl říci, že toto je už druhé usnesení týkající se trestu smrti v Indii. V Indii je to druhé usnesení, které během tohoto mandátu diskutujeme. To první se zabývalo odsouzením Davin Balsinga, Jehož žádost o milost byla zamítnuta v březnu letošního roku. A opět teď už po druhé se snažíme vyslat eh, jakýsi signál indickým úřadům. Chceme, aby pochopili, že společné stanovisko Evropské unie k trestu smrti je, že tento trest je nelidský, že je proti lidské důstojnosti. Eh, za druhé eh, mi dovolte vyjádřit se k protestu, který následoval po tajné popravě Avzala Gurua a eh, k tomu, jakým způsobem se na ty protesty reagovalo. To všechno ukázalo, jak křehký je mírový proces v Kašmíru. Přichází to celé v období, kdy se Indie snaží zlepšit své vztahy se svými sousedy. Ovšem, destabilizace Kašmíru tomuto příliš nenapomůže. Rádi bychom proto apelovali na všechny zúčastněné strany, aby se snažili o diplomatické řešení tohoto konfliktu. Děkuji vám. Děkuji vám a teď se dostáváme k proceduře Catch the Eye. Jako první bude hovořit paní Hibner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 Poprava pana Gurua vedla k další eskalaci eh, k vlně protestů, zejména v údolí Kašmíru. Bylo to skutečně nezbytné? Indická vláda se nepoučila z minulosti. Eh, tato poprava je porušení lidských práv. Evropská unie by neměla mlčet, měla by konat, měla by ukázat svou nespokojenost Promiňte, paní kolegyně, můžete laskavě zpomalit? Je vojny. Děkuji. Oběti jsou nevinní lidé a to může vést k válce. Děkuji vám. Prosím, kolegové, mluvte normálně. Mluvte pomaleji. Jako další má slovo pan Repo. Arvoisa puhemies, tämä päätöslaus... Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. E, toto usnesení je zvlášť důležité protože eh, na trest smrti eh, po celém světě čeká víc než 20 tisíc lidí. A trest smrti vůbec eh, je krutý nelidský zločin, který porušuje lidskou důstojnost a zbavuje lidi práva na život. Je to navíc zločin nevrat, je to navíc čin nevratný. V případě Mohameda Avzala Gurua Eh, jsou určité nejasnosti a tím pádem trest smrti na něm vykonaný je poněkud spochybnitelný. Eh, každý odsouzený člověk musí mít právo na řádný proces a eh, mnoho světových států se zavázalo, včetně států EU, k zrušení trestu smrti. Konec konců je to i v chartě lidských práv OSN, kde se říká, že nikdo nebude odsouzen k trestu smrti a popraven. SVČ a zastoupení Evropské unie v Indii a kromě toho každý členský stát sám od sebe eh, musí znovu zdůraznit v bilaterálních rozhovorech s Indií to, že odsuzuje trest smrti v této zemi. Děkuji vám. Děkuji. Jako další má slovo pan Migalský. Děkuji, pane předsedající. Já... Děkuji, pane předsedo. Já bych nechtěl, aby tato tento kontroverzní ojedinělý případ se stal základem pro útok na Indii a útok na trest smrti jako takový, protože a pan Preda již o tom hovořil během několika měsíců tady po druhé eh, projednáváme usnesení parlamentu, kde odsuzujeme největší demokracii na světě je třeba respektovat také institucionální řešení v Indii. Je třeba, abychom respektovali, že je to největší demokracie na světě a musíme si toho také vážit. Je to největší region světa. Za druhé, tato kontroverzní záležitost, o které dnes hovoříme, by neměla sloužit k útočení na trest smrti. To je filozofická otázka. Jsou tady země, které jsou proti trestu smrti, chápu takové jednání, ale část z nás je pro trest smrti. A právě proto bychom měli navzájem se chápat. Děkuji. Mr. Geringer, will you accept blue card? Akceptujete modrou kartu od paní Geringer? Prosím, paní Geringer, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Není tomu tak, že část nás je pro a část nás je proti. Předpokladem pro vstup do Evropské unie bylo přijmout určité hodnoty a my jsme se rozhodli, že nebude žádný trest smrti v Evropě. To znamená, v referendech v jednotlivých státech bylo rozhodnuto, že chceme být ve společenství států, kde nebude uznáván trest smrti. My Neuznáváme trest smrti v Evropské unii, protože je barbarský. Pan Migalský? No, bohužel musíte akceptovat skutečnost, že já například jsem pro trest smrti, pokud je mi známo Eh, tak Indie se neuchází o členství v Evropské unii a rovněž tak jako ve Spojených státech eh, smějí ve svém právním systému aplikovat trest smrti jako odstrašující eh, prostředek. A problém trestu smrti v Evropě a světě e, zůstává e, filozofickým problémem. Respektuji váš názor, respektuji, že vy se domníváte, že je to barbarské, ale rád bych, abyste akceptovala vy zase takové osoby, jako jsem já, kteří se dom, které se domnívají, že trest smrti je nejúčinnějším odstrašujícím prostředkem. Děkuji vám. Jako další má slovo paní Esaja. Děkuji vám, pane předsedo. My jsme Evropský parlament a jako takový chceme hájit eh, práva každého na spravedlivý proces. Většina z nás je v současnosti kategoricky proti trestu smrti. Eh, v případě Vzala Gurua jsme eh, nechtěli hájit to, co dělal, to znamená pomáhat teroristům, ale trest smrti je špatný za všech okolností, protože porušuje základní právo každého člověka na život, ať už je ten člověk jakýkoliv. E, poprava pana Gurua je něco, co by mohlo významným způsobem ovlivnit mírový proces v Kašmíru. Může vést k tomu, že lidé budou ochotnější spolu bojovat. Navíc v posledních několika letech se Indie e, zdržovala poprav a proto jsou tyto dva nové případy za posledních několik měsíců jistě hodny naší pozornosti. Přicházejí totiž po zhruba osmiletém moratoriu. To nám odráží, jaká je lidskoprávní situace v Indii a jak se zhoršuje. Děkuji vám. Děkuji. Další řečník, prosím. Pane komisaři, Pane předsedo, paní Eštonová, kdy došlo, eh, také odsoudila popravu pana Mohamada a vzala guru a zejména skutečnost, že k ní došlo v naprosté tajnosti. A to vedlo k tomu, že se zaobíráme i tady tímto případem. Mnohokrát již tady zaznělo, o co jde ale stále tady jsou ještě určité pochybnosti. Je zřejmé, že pan guru si nemohl vybrat svého adekváta, nebyl zastupován adekvátním způsobem, rodina nebyla informovaná o e, datu popravy ani nebylo umožněno, aby rodina získala tělo a aby pohřbila e, svého rodinného příslušníka. Podporujeme tedy toto usnesení eh, nad rámec všech politických rozdílů. Děkuji jako další pan Romeva. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, faktem je, že zde neřešíme eh, filozofickou otázku. Trest smrti je krutý zločin, který porušuje právo na život. A toto si myslí všichni členové, všechny členské státy OSN eh, podle deklarace základních lidských práv. Eh, v konkrétním případě, o kterém pak hovoříme, eh, vyvstávají vážné otázky o spravedlnosti procesu s Mohamedem Afsalem Guruem. Neměl žádné právní zastoupení a přiznání které eh, udělal policii, bylo údajně vynuceno mučením a později bylo staženo. Rodina nebyla informována o popravě a dokonce jim ani nebylo uvolněno tělo pana, pana Gurua. A z těchto a dalších důvodů i nadále chceme protestovat proti trestu smrti za jakýchkoliv, to zdůraznuju, jakýchkoliv podmínek. Chceme znovu zdůraznit, že zrušení trestu smrti přispívá k zlepšení situace v oblasti lidské důstojnosti a zlepšení situace lidskoprávní. Děkuji. Pane Romevo, je tady modrá karta od pana Migalského. Přijímáte? Ano, prosím, pane Migalský, máte slovo. Děkuji, pane pošle, za přijetí. Děkuji. že jste přijal kartu. Když jste tady říkal, že neexistuje žádný empirický důkaz toho, že trest smrti je odstrašující, to nejvíce, co odstraší, nic to takového prostě neexistuje. Nemáme tady žádné laboratorní zkoušky, abychom to mohli tvrdit. Ale je to samozřejmě něco, co je logické, protože to je to nejtvrdší potrestání a to jistě ostraší více než méně tvrdé potrestání. To je logická otázka, to prostě logicky vyplývá. Souhlasíte s takovouto logikou? Ne, velmi jednoduše. Základní otázka zde je nevratnost tohoto opatření. A to je ten základ jakékoliv diskuse k tomuto tématu. Kromě toho můžete souhlasit nebo nesouhlasit s dalšími důvody, to je vaše věc, ale ta eh, nevratnost je daná. A pane Romevo, ještě tady druhá karta od paní Morvaj. Přijímáte? Přijímáte. Dobrá, paní Morvaj, prosím. Děkuji vám. Kolego, kritizujete vážná porušování lidských práv během trestně právního řízení a souhlasím s vámi, že by k tomu nemělo docházet. Všichni mají mít právo na spravedlivý proces a kromě toho kritizujete také porušování lidské důstojnosti ve vězeních. Eh, to jsou obě věci, které dělají i Spojené státy americké. Nicméně vaše frakce, Zelení, kterou zastupuje pan Taváreš, napsali zprávu o lidskoprávní situaci v Maďarsku a chtějí tuto zprávu předat vládě Spojených států amerických. Jak je to možné? Jak e, můžete mít oba tyto názory zároveň? Děkuji vám. E, děkuji. E, nezlobte se, ale toto vůbec nesouvislí s tímto tématem, takže vám nebudu odpovídat. E, děkujeme vám za odpověď. Jako poslední paní Kretu. Děkuji vám, pane předsedo. Není to poprvé, co diskutujeme o nutnosti zrušit trest smrti v Indii, eh, v Indii ve 40 jiných státech. A je to snaha, která musí pokračovat, protože trest smrti porušuje základní lidské právo na život a neslouží preventivně v oblasti kriminality eh, lépe než eh, než jakékoliv jiné tresty. Více než 50 států v nedávné době de jure zrušilo trest smrti. Případ Mohameda Avzala Gurua je dobrou možností, abychom eh, znovu pokračovali v tlaku na Indii, aby tato přizpůsobila svou legislativní praxi mezinárodnímu stavu věcí a lidským právům. Je politování hodné, že země, která se takovýmto skvělým způsobem vyvíjela, má stále zhruba více než 1500 lidí čekajících na popravu. Proto chceme apelovat na indické úřady, aby e, tresty smrti, které byly vyhlášeny, ne, neprovedla. Dobrá, děkuji. E, teď bych rád požádal pana Ettingera, pana komisaře, e, o jeho závěrečnou řeč. Dámy a pánové, vážení poslanci, sdílíme vaše obavy, které se týkají popravy, ke které došlo 9.2. tohoto roku v Indii, popravě pana Abzala Guruha. Vysoká představitelka a místo předsedkyně komise Catherine Ashtonová bezprostředně po té, po té únorové popravě vydala prohlášení k tomuto případu, kde jasně řekla, že Evropská unie za veškerých okolností výslovně a zásadně odmítá trest smrti. A rovněž Indie vyzvaná, aby opětovně zavedla moratorium na výkon trestu smrti. Toto rozhodnutí vykonat tu popravu a, jeho, a, a její výkon bylo druhé po dlouhém časové období, to bylo 8 let, kdy Indie nevykonávala žádné rozsudky trestu smrti. Ten druhý případ to byl Ahmad Kazab. To byl ten jediný, který se účastnil útoku v Mumbai, který přežil a byl um, zadržen. Ten byl rovněž popraven. I tehdy jsme vyjádřili jakožto Evropská unie naše obavy z toho, že znovu tedy došlo k vykonávání poprav v Indii. Poté, co prezident Indie v minulých týdnech odmítl celou řadu žádostí o minulost, obáváme se, že by mohlo dojít v Indii k dalším popravám. Ty přípravy, které musíme vidět eh, v oblasti terorismu, to je jedna věc, a pak tam jsou další osoby, které byly například eh, odsouzeni kvůli znásilnění či za vraždu. Některé z těchto případů eh, se setkali s velkým zájmem světové veřejnosti i se zájmem vás, poslanců Evropského parlamentu. Já bych tady připomněl případ Vendebal Simpolar. Ten v nás vyvolává velké obavy a již deset let on má rozhodnutí, je tedy žádost o milost a jeho zdraví tímto psychicky velmi trpí. Dobře víme, že v občanské společnosti je nedostatek jasnosti o kritériích, podle kterých se odmítají či přijímají žádosti o milost ze strany prezidenta a vysoký počet odmítnutí žádosti o milost rovněž poskytuje důvod k obavám. Podporme Indii v jejím boji proti jakékoliv formě terorismu a teroru a jsme ochotni s indickou vládou o tomto tématu hovořit. Několikrát jsme naši ochotu zdůraznili. Boj proti terorismu a teroru se musí odehrávat za plného zachovávání principu právního státu. A zde jsme toho názoru, že trest smrti není účinným prostředkem pro to, abychom pachatel odstrašili od eh, páchání trestných činů či provádění teroristických útoků. Evropská odie se stále snaží o debatu a výměnu a kontakty s indickými úřady, indickou vládou. Ehm, jejím tématem je tedy právě trest smrti a jeho výkon a my tyto kontakty chceme mít i nadále. Je třeba využít veškerých našich možností dialogu o lidských právech. Indická vláda brzy nám nabídne nový termín, no, možné schůzky, abychom je pohračovali v tom dialogu, který byl bohužel již několikrát odsunut. Děkuji mnohokrát za vaše úsilí.